Dear colleagues, good afternoon. Um... Vážení kolegové, dobré odpoledne. Eh, měli bychom začít s naší schůzí. Dnes, dnes eh, máme tedy na programu eh, dvě slyšení a než začneme, chtěla bych vám oznámit, že máme 19 jazyků v tlumočnickém režimu. Eh, jako vždycky eh, schůze je webstreamovaná a probíhá bez papírových dokumentů. Zápis ze schůze 8. listopadu 2016 je k dispozici. Pokud k němu nejsou žádné komentáře, pak je schválen. Než eh, budeme pokračovat, chtěla bych poblahopřát Sebovi k narozeninám. Možná o minutu déle dostaneš dnes. Vítám tady pana Šuchu a pana Martinyho na tom prvním slyšení. Jak jsem říkala, máme dvě krátká slyšení, takže po každé jen jedno kolo otázek. Jako vždycky rovnou dávám slovo panu Šuchovi, aby promluvil na úvod a potom přejdeme k otázkám. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Moc krát děkuji za to, že jste mě sem znovu pozvali. Je mi líto, že mé první vystoupení zde bylo zrušeno eh, kvůli útokům v Bruselu. Eh, potom eh, mě musel nahradit kolega Dalila Chudajry na té náhradní schůzi. A bylo by dobré, kdybych eh, zrekapituloval vaši návštěvu v červenci eh, v Ispře, eh, která si myslím, že by byla velice, že by byla velice užitečná. My jsme během vaší návštěvy v Ispře i v Dubnu diskutovali velice intenzivně o mnoha otázkách a já bych se chtěl soustředit na několik hlavních bodů ve svém úvodním projevu. A z těchto eh, tří bodů bych se soustředil hlavně na ty třetí, protože si myslím, že je potřeba vzít si ponaučení, to už jsme si vzali a teď je na čase uvažovat o budoucnosti, rekapitulovat a dívat se do budoucnosti. Takže za prvé eh, JRC a eh, jeho pozice v rámci Evropské komise a e, v rámci členských států. Víte, že jsme vědecká služba e, Evropské komise a jaký je náš mandát? Naším mandátem je poskytovat vědeckou a technologickou podporu rozhodnutím komise, přípravě legislativy a e, politiky. To tvoří zhruba 30 naší práce a 70 naší práce je podpora implementace legislativy. A tady máme různé role. Někdy máme roli, která je spíše eh, regulační. Mohu vám dát příklad. Eh, podporujeme naše kolegy z DG Agri eh, v oblasti společné zemědělské politiky. Tam poskytujeme podporu auditům a plnění požadavků, které jsou velice striktní a komise má tady jasný mandát a tento mandát pokrývá i JRC. Nebo geneticky modifikované organismy. To je téma, které je poměrně často na programu Evropského parlamentu. Víte, že nic se nesmí dostat na trh Evropské unie, pokud je RC a komise neschválí eh, metodologii. Takže tady zase máme mandát eh, obracet se na průmyslový sektor a eh, klást otázky. Takže to je pravomoc, kterou máme v některých oblastech, ale v jiných oblastech my, respektive komise, nemáme mandát. A tam je naše role spíše přípravná a poradní. Brzy budeme slavit 16. výročí založení JRC. Eh, e A eh, musím říci, že zhruba od 80. let, kdy jsme se odklonili od jádra, eh, není žádný příklad, kdybychom porušili integritu naší práce. Vždy jsme byli nezávislí na zájmech eh, soukromých, na zájmech členských států, občanské společnosti a tak dále. A i uvnitř komise hrajeme velice eh, neutrální eh, roli a umožňujeme konzultace jednotlivých oddělení komise na základě vědeckých dat a podkladů. Totež se týká samozřejmě i emisí. Tady komise učinila rozhodnutí v roce 2000, bylo rozhodnuto, že JRC e se má zabývat emisemi. A první laboratoř vznikla v roce 2000. Od roku 2000 tedy narůstá odbornost JRC e v této oblasti a myslím, že momentálně e, dosahujeme velice kvalitní vědecké úrovně, která je uznávaná po celém světě. Tím se dostávám k otázce emisí. Byli jsme požádáni a také z vlastní iniciativy jsme zkoumali různé aspekty e, emise, emisí částic e, a tak dále, ale vaše slyšení se soustředí zejména na oxidy dusíku. Takže, e, jak víte, Začali jsme s prací velice brzy po založení laboratoře pro těžká užitková vozidla a na základě našich znalostí a na základě celosvětové úrovně poznání jsme pokračovali Eh, v práci na lehkých užitkových vozidlech. Od roku 2007 jsme vnímali ten nesoulad, když jsme začali s prvními měřeními. Neustále jsme publikovali výsledky a první články byly publikovány už v roce 2007, přesně v době, kdy jsme začali. Takže všichni, celý svět, celá Evropa eh, měli stejnou úroveň znalostí a dat eh, jako my. Eh, vedlo to ke vzniku dvou hlavních zpráv a tady byl pozorován ten nesoulad mezi reálnými emisemi a laboratorními testy, tak jak je stanovil legislativní proces a jak je velice dobře znáte. Takže na samém začátku bylo jasné, že tu máme systémový problém s laboratorními testy. Pak jsme se tedy eh, soustředili eh, na tento problém a tady musím říci, že eh, veškeré znalosti o emisích VRC spočívají na 20 až 25 lidech a Giorgio je jedním z nich. Eh, náměstek ředitele oddělení. Je to tedy poměrně malý tým a my jsme se museli eh, podívat na tuto prioritu, na systémový přístup a hledat systémové řešení a sice najít eh, náhražku za nefungující, zastaralou metodologii. A tak jsme se tedy dostali k emisím z reálného provozu. A před pouhými několika lety, pamatujete si, když to začalo v roce 2011-2012, tak názory byly různé. Nebylo bráno jako samozřejmost, že RDE je řešení. A my jsme poměrně přesvědčivě říkali, že řeši, možná řešení jsou čtyři a nakonec z nich bylo vybráno eh, RDE. A to je to řešení, které se dostalo do regulačního rámce. To je potřeba si uvědomovat. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Zda to, co se stalo ve Spojených státech, ten skandál, který vypukl, když bylo zjištěno, nebo když Volkswagen připustil, že má problém s odpojovacími zařízeními, a s nesrovnalostmi, tak to byl další velice důležitý prvek, o kterém můžeme říci, že je to vlastně druhá velká nesrovnalost, nebo druhé velké negativum toho systému, který se komise eh, snažila okamžitě odstranit. A tak vznikl návrh komise z počátku letošního roku, z ledna, kde bylo jasné, že nezávislost, transparentnost a nezávislé ověřování e, homologace a e, dohled nad trhem, nad trhem v Evropské unii tady chybí, že to je chybějící článek. Tady komise nemá mandát, a tehdy v lednu a ještě předtím v listopadu, v prosinci jsme e, pracovali v komisi na podpoře pro DG Enterprise. Pracovali jsme na legislativě a JRC e byla připravena sehrávat tuto roli, tuto doplňkovou roli nezávislého ověřovatele a e, garanta transparentnosti v Evropě. Teď je to tedy vtěleno do legislativního návrhu od komise a my jsme na začátku roku doufali, že touto dobou už budeme provádět testy na vozidlech. Protože, jak jsem říkal, eh, máme od začátku potřebnou kapacitu, můžeme hned zítra začít a můžeme eh, v první fázi ověřit 30-40 vozidel a za dva roky to můžeme navýšit až, 100, až na 130 vozidel ročně. A cena pro evropský rozpočet bude poměrně nízká. Naše náklady budou tvořit zhruba 9 milionů. Takže se můžeme do značné míry přiblížit tomu, co dělá momentálně EPA v Americe, co do čísel. A myslím, že komise bude mít možnost jednat v případě zjištěné nesrovnalosti. Do budoucna bych tedy chtěl říci, že JRC e má zkušenosti s tímto typem práce Eh, Mohu uvést znovu eh, GMO, ale i celou dobu, celou řadu dalších eh, problematik. Jestliže komise má mandát, a jestliže my máme mandát, tak můžeme jednat. Nebudeme se zabývat emisemi. Poprvé my děláme takovouto práci a jsme připraveni ji dělat, kdykoliv k tomu bude existovat legislativa. Začít můžeme hned a nezabere nám více než dva roky, než se rozjedeme na plnou rychlost. Takže to bylo v kostce to, co jsem chtěl říci, paní předsedkyně, a samozřejmě velice rád budu odpovídat na otázky. A právě tak můj kolega Giovanni De Santi je tu, aby odpovídal na otázky. A pokud to budou velice konkrétní technické otázky, tak tu mám s sebou Georgia Martiniho, který, jak jsem říkal, je náměstek ředitele oddělení pro udržitelnou dopravu. Děkuji vám moc krát a teď se dostáváme ke slyšení. Nejprve zpravodajové pan Gízeke. Děkuji paní předsedkyně, také děkuji panu Šuchovi, že dnes přišel mezi nás. Měli jsme výbornou návštěvu také v Ispře, kde jste nám zodpověděl řadu otázek a dostali jsme se k bodu, že Potřebujeme také výměnu e-mailové korespondence mezi JRC e a Evropskou unii a tedy DG Grow. tím jsme dostali tyto e-maily k dispozici. Tady mám výtah od 17. 10. 2016 a tam je velice zajímavý e-mail z 4. 2012, kde se jedná otázku emisí NOx při teplotách eh, pod 20 stupňů Celsia a nad 30 stupni Celsia. A to okno mezi 20 a 30 stupni, v tomto oknu jsou eh, emise NOx nejnižší. Váš úřad hovoří o takzvaném cycle beating a memory effect a odpověď komise na váš e-mail hovoří o hard cycle beating, ale cycle beating vůbec není legálně definován proto se ptám, v této době měl měla vaše instituce podezření, nebo diskutovali jste na vaší instituci tehdy o tom, že zda skutečně není možné, že tam je, už tedy dochází k tomu, že někdo použil odpojovací zařízení nelegální? Sorry, yes. Just to make it clear, um,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 a mm, kolik milionů e-mailů v komisi a v různých, od různých institucí. E, to um, um, cycle beating, takzvaný, není právně definované. Je to optimalizace cyklu, týká se to různých um, přístupů, které využívají výrobci. My ale tady nemluvíme o autech, které jsou na trhu, to jsou prototypy, které e, existovaly za úplně jiným účelem, za měření, účelem měření emisí CO2. Co je ještě důležitější, že tato zjištění nebyla se neobjevila v roce 2016, bylo to tři dny Giorgio mě může opravit. Bylo to tři dny po tom e, zjištění, tom nalezení těch mailů se to, e, bylo to bylo prezento relevantním výborům a tato data jsou také zveřejněna v té zprávě, takže eh, nešlo skrývat, že to byl zvláštní případ, protože to byly automobily, které byly od půjčoven. A eh, to, to byly prototypy, takže to bylo v, v testovací fázi. Dobrá, to je jasné. V zásadě u těchto prototypů jde o otázku CO2, ale přesto bylo zjištěno v tomto případě, že ta optimalizace u oxidu dusíku existovala a je mi zvláštní, že vy tady oddělujete cycle beating a hard cycle beating. No tak mě to, myslím, velmi zajímá a ptám se, čím to je. Tady jsem zvědav a... Eh, Zjistili jste, že tam tedy byly věci připojeny, které možná legální nebyly? Ne, nebyli jste sami zvědaví, vy jste to prostě takto pouze vzali na vědomí, když jste dospěli k takto překvapujícím výsledkům. Nemám bohužel příliš času, takže eh, přejdu k další věci. Momentálně v parlamentu eh, diskutujeme o nové organizaci schvalování typu, tedy homologace automobilů a dohledu nad trhem. Eh, na výboru pro dopravu diskutujeme o Evropské agentuře, která by se tomu věnovala, a o fóru pro výměru informací, jaká je vaše role v tomto? Vidíte JRC budoucnosti jako agenturu EU, jako takový super úřad ISPRI, nebo jak byste nadefinovala vaši, roli, promiňte, vaši roli pro to, abyste mohli efektivně zorganizovat vaši roli? Děkuji. Já si myslím, že je jasné, že nebudeme super agentura, ale budeme mít tu dozorčí pravomoc, jako máme v jiných oblastech. V oblasti emisí to možná bude posilněné s jasným mandátem budeme schopni odhalovat tyto věci a komise bude mít pravomoci, stejně jako EPA má pravomoci se ptát. E, toto je tedy zvláštní chování u toho automobilu, můžete to vysvětlit, protože jsou různé právní strategie, které lze využít pro optimalizaci, ale pokud bude transparentnost, pokud bude přístup právní, Eh, podle práva k eh, informacím producenta, kteří bude mít povinnost ukázat a demonstrovat, proč se to auto tak chová eh, zvláštně. V tuto chvíli tento přístup nemáme. Bez aktivní spolupráce, bez zveřejnění veškeré dokumentace, což je potřeba za tímto účelem, tak není cesta, jak to vyšetřit. Že to je tedy nemožné, ale myslím, že tady bude změna v budoucnu, že budeme mít tuto kapacitu. Mm, děkuji, děkuji. Pan Gerbrandy, eh, děkuji. Ehm, mm, pane Šucha, že jste přišel. Já se chci vrátit ke slyšení před několika měsíci s, s vaším eh, kolegy, s vaší kolegyní paní Kudery. Jedna mm, věc, která nebyla vyřešena, že IRC zjistilo ve své studii, že některé automobily se chovají poněkud zvláštně a neproběhla žádná následná studie. Odpověď IRC byla, my jsme nedostali eh, poptávku od nějakého DG, abychom to udělali, ale ta původní studie, kde jste zjistili ty nesrovnatelnosti, byla studie z vlastní, z vlastní iniciativy JRC, Můžete to potvrdit? Co myslíte následné studie? Byly tam dvě studie. Ta e, následná follow-up byla jasná v regulačním procesu. Mm, byla to ta studie, kde jste na, e, naznačovali věci, které šly mi, z, Eh, až za to ten cycle beating, to byly ty vypínací zařízení, the diffie devices. Eh, mm, výzkumníci jsou velmi zvědaví, jakmile nerozumí něčemu, tak to zkoumají dál, dokud to nepochopí. Ale JRC to neudělalo a odpověď minule byla, že jsme neměli mandát ze strany komise. A původní studie, která zjistila tyto rozdíly, mně bylo řečeno, že to byla, zna, eh, že to byla eh, studie z vlastní iniciativa, že JRC může dělat studie výzkum, aniž by eh, ji o to nějaké DG požádalo. Moje otázka je, bylo tomu tak a pokud ano, mm, proč jste ne, mm, ne, neudělali další iniciativu a ne, nezašli dál do dalších detailů? My eh, to často děláme z vlastní iniciativy a naše vlastní iniciativa eh, se týká budoucích elektromobilů, protože za deset let možná bude podobná situace, pokud nebudeme chápat, jaká jsou rizika budoucí generace elektroautomobilů. Děláme to, ano, ale tady to není mandát. To je nedorozumění. My nemluvíme o mandátu je pro JRC mandátu, eh, mandátu komise. Jak jsem vysvětloval, možná to nebylo jasné. Pokud já vím, já jsem začal v lednu 2014 ve své funkci. Giorgio to může mm, potvrdit. My jsme nikdy nenaznačovali, že existuje nějaký defeat device. Já budu tady citovat Mm, schrnutí workshopu z listopadu roku 2010. A to je od JRC. Jedno z automobilů mělo vysoké emise NOx za nízkých teplot. Vzhledem k tomu, že ty nejsou regulovány, tak to e, ukazuje na velice zvláštní strategii spalování, v závorkách defeat strategii, otazník. To je více než narážka, to vlastně už poukazuje na nějakou takzvanou vypínací strategii, defeat strategy. Takže JRC už v listopadu 2010 věděl, že se tam děje něco divného. Divné, podivné chování automobilů eh, mimo obvyklé eh, klasické cycle beating. Proč jste eh, nešli do, více do hloubky? Vy jste měli víc než pocit, vy jste měli téměř důkaz, že to bylo protizákonné. Kdybychom měli důkaz, že něco je protizákonného, tak by e, mm, to bylo všechno jinak, ale není tomu tak, protože do jaké míry e, defeat strategie není ilegální, to zařízení je ilegální. Já cituji oficiální dokument komise oficiální shrnutí z tohoto workshopu. Nechcete odpovědět dobře. Já jsem ochoten odpovědět, pokud mi to umožníte. Dále výměna e-mailů eh, eh, z dubna 2012. Tam byla odpověď ve stejném e-mailu zda by tyto výsledky mohly být ve vaší prezentaci ve čtvrtek, to byl 3. 5. 2012. Mluvíte o nějaké pracovní skupině, můžete mi říct podrobněji, jaká pracovní skupina, jaká prezentace to byla? To byla prezentace na jedné ze schůzí pracovní skupiny R&D která byla řízena v roce 2012 na mm, přípravu testovacího postupu R&D. Takže všichni byli informováni o tom, co jste zjistili, nové dimenze, cycle beating a podobně. Děkuji, pan Kans. Děkuji. Um, čím hlouběji jdete do lesa, tím stromů vidíte. Vědělo tedy JRC, že je tam ne, nesouhlad mezi laboratorními, laboratorními testy a, skuteč, a emisemi za skutečného provozu. NOx tedy. Jak jsem řekla, když jsme začali laboratorním testy, tak jsme začali vidět eh, rozdíly v roce 2007. v roce 2007. Vy říkáte, že opatrně, že tam tedy nebylo nic nelegálního, ale já se zaměřím na ty e, nesrovnalosti. Tak to je e, v roce 2007, to jsme byli mladší, mnoho o dost, e, naše plíce byly zdravější. Takže to vyvolává otázky, vyvolalo to nějaké e, reakce. Mm, co se, co se udělalo? V roce 2007 jsme měli první výsledky, jak víte, Andy. RDE bylo nová technologie pro um, dopravní autom, pro uh, osobní automobily a potřebovali jsme další analýzy. Co, toto bylo předmětem těch analýz, které vedly uh, k závěru naší, ukončení naší analytické práce v roce 2010, takže tady byl seznam všech otestovaných automobilů, eh, byl tady velice důležitý moment, to byl červen 2009, kdy Euro 5, byly k dispozici Euro, auto Euro 5, protože jsme mm, čekali tedy, zda nová auta budou se chovat stejně, nebo zda jsou lepší. A byly lepší ta nová auta? Ne. Takže od roku 2007, 2009, 2010 děláte studii za studií a uvědomujete si, že tam je stále nesrovnalost. Teď je 2010, jsme stále mladí a co se, dělo, co se stalo? V roce 2010 to byl eh, ten slavný workshop v listopadu, kde všechny výsledky byly prezentovány a bylo rozhodnuto ze strany komise, že musí se něco udělat z tohoto hlediska, že tady je systémový problém, který souvisí s testovací metodologií a ta by měla být Mm, nahrazená Pracovní skupina 2011 tedy začala pracovat, jak jsem řekl, nebylo to no, absolutně zjevné, že naše metodologie, kterou jsme navrhovali, kterou, pro kterou jsme propagovali, že bude akceptována ze strany všech stran. Jak víte, byly tady různé možnosti, které byly na stole. A my jsme tedy preferovali jednu možnost. Ta jedna možnost, to bylo v roce 2014, byla nakonec přijata, ale nebylo to tehdy tak eh, evidentní, protože tam byly různé názory i ve vědeckém světě, které poukazovaly na potřebu řídit se americkým um, případem a jiné možnosti, takže nám to Trvalo poměrně dlouho, než jsme dělali další testy, jsme přesvědčili ostatní o tom, že toto byl správný přístup. Takže 2007 jste si uvědomili, 2010 byl eh, workshop, tedy výzva k akci 2014. Konečně jedna možnost byla eh, vybrána a s tím, že v roce 2017 se možná něco změní takže to je 20 let. Když se tedy objevily ty studie, ptal se někdo, tak toto se děje u dýzlů, proč ne u benzínu a proč máme ty dýzly? Položil si někdo tuto otázku? My jsme věděli v té době, že benzínové automobily se mají um, efektivní um, následné čištění čištící čištění, které funguje za všech podmínek prakticky. Když se podíváte na důvody, proč za ta léta jsme měli růz, jiné standardy pro diesel a benzín, tak to bylo proto, že legislativa eh, Euro 3, Euro 4 již brala v úvahu, že tyto automobily, automobily potřebovaly eh, větší, více času na stejně efektivní čistící systém. Takže sice jste věděli, že to znečišťuje mm, čí plíce, ale eh, nekladli jste si otázku, proč se vyvíjí diesel, když to lidi zabíjí, tak tu jste, tuto otázku jste si nepoložili. Ty standardy již povolovaly větší emise pro dýzlové automobily. Já se snažím strávit tu poslední informaci. Můžete tedy vysvět, můžete nám vysvětlit, proč jste se nikdy neptali, nebo proč jste to nikdy ne, na to neupozornili, protože jste neměli mandát, abyste vyšetřovali ty defeat devices, anebo protože nebyly důkazy o nějakých defeat devices. Protože my jsme slyšeli, že od paní al že tam nebyly žádné důkazy, žádné problémy a vy jste... Takže co je tedy ten důvod? My jsme neměli důkaz o defeat device, protože důkaz o defeat device potřebuje, vyžaduje plnou spolupráci výrobce automobilu a nebo orgánu na typové eh, schvalování, homologaci. Eh, homologačního úřadu. Mm, to není fyzické zařízení, to je software. Je nemožné, a to bylo několikrát již dosvědčeno zde v tomto výboru, že bez plné spolupráce výrobce toto je nemožné. Ano, to jsme slyšeli, takže říkáte, nebyly důkazy. Pokud by byly důkazy, bývaly, tak byste dělali další šetření Defeat Devices potřebujete technologii nebo metodologii, která vám umožní otestovat a e, když máte podezření, že tam je divné chování, které nelze odhalit v testovacím cyklu, takže to by jistě vyvolalo další otázky, to říkáte. Pokud bychom měli metodologii tehdy, která ale komise nemá ten mandát jako EPA, takže není možné žádat od výrobce něco. To je mandát tedy, ne důkaz. Vy říkáte, že tedy mandát. Nejprve musíte mít mandát, vypracujete metodologii, jak testovat tedy možnou existenci defeat device a pak to ověřujete, zda to existuje. Je tady otázka, proč jsme to než... V roce... Pokud mohu, vy jste řekl, že byste udělal nějaký follow-up, pokud byste měli důkaz nebo podezření, my jsme slyšeli od pana Gerbrandyho o té zprávě a to následné zprávě e-mailu z dubna 2012. Jsou tady další e-maily 15. září, 2010, e, kde se hovoří o podivném chování automobilů, pak 4. 4. 2008 e-mail, který otevírá otázku defeat strategie defeat devices. Jedna. E, tam se říká, možná ten model e, může zachytit ten defeat otazník strategie. Proč toto nestačí? pro mandát JRC k dalšímu vyšetřování. Mně se zdá, že to je dost, aby to odůvodnilo tedy eh, další šetření. Možná eh, to, je, bylo, to, to už bylo poměrně explicitní. Proč se to tedy nešetřilo? je evidentní, že seznam, existuje seznam automobilů dýzlových, které vykazují nesrovnalosti mezi skutečnými emizemi a testovacím cyklem. E, racionální a logická odpověď by byla, no, že tady je systém mm, mm, mový problém. Wi-Fi device není systémový problém. Můžete říct, můžete říct, že každý výrobce podvádí. Takže ta defeat device, tedy s otazníkem, nebylo by to na, jaksi na JRC, e aby to dále šetřili. Ne, že by tedy tam nebyla odpověď, že to není defeat device z důvodu toho a toho. Já se snažím vysvětlit, a to, to už se mnozí pokusili, že ani EPA neidentifikovali žádný defeat device. To přizn... no, Volkswagen to přiznal, potom, co se objevily, ty rozdíly by objeveny a eh, zvědavost EPA tedy je donutila, aby to přiz, eh, přiznali, ale JRC jak se projev, podobnou zvědavost neprojevila. Komise žádala o mandát v lednu. My stále nemáme ten mandát, abychom udělali to samé jako EPA, takže je obtížné. Takže zase ten mandát. To už je poměrně matoucí. Dostáváme se k mandátu, k důkazům a tak dále. Pokud chcete šetřit defeat device, tak je, je velice obtížné rekonstruovat věci, které se děly v roce 2010 se znalostmi e, z roku 2016, když víte, že je tady široká škála aut, které se testovaly je tady, a je tady rozdíl. Pak byste um, zvolili ten nejlogičtější přístup, což je metodologická změna. Metodologická změna je i systémové řešení. Co bychom získali i teoreticky, i když to je hypotetické, byste prokázali, že jedno auto má defeat device. Co pro nás bylo důležité, že je systémový přístup, který eh, by mm, vyloučil defeat device z z 98%. Já se omlouvám, ale to já jsem stále zmaten. Mandát nebo nedostatečné důkazy, mě stále není jasné. Co byly rozhodující faktory za tou neschopností udělat ten follow-up? Já jsem si vědom těch um, problémů, tady bylo vysvětleno podrobně, ale je to obojí. Říkáte, jste neměli mandát, neměli jste důkazy, i když máme důkazy, které ukazují, že jste nějaké důkazy měli. Neměli jsme důkazy a neměli jsme důvod eh, provádět šetření ohledně defeat devices, protože jsme neidentifikovali nic, co by poukazovalo na defeat device. Proto jsme eh, logicky volili systémové řešení. Já odpovídám na ho, hypotetickou otázku. I kdybychom měli e, jaksi náznak, že tam je nějaký DeFi, tak bychom to nemohli jít vyšetřovat, protože nemáme mandát, nemáme přístup k technickým datům výrobců nebo hm, homologačních orgánů. Takže to je hypotetická otázka. Eh, my jsme zvolili systémové řešení, které by eh, vyloučilo DeFi device. To pro nás bylo důležité. My máme 20 lidí, jsou tady miliony výzkumníců, v Evropě. Všechno bylo zveřejněno do 2007. Otázka je, proč tam nikdo nenašel defeat device. Eh, mohli bychom eh, za, na 30 sekund zaspívat všechno nejlepších narozeninám Sebodáncovi? Ne, ne, ne, neumíme zpívat. Paní Meissner. Yes, thank you very much. I... Děkuji vám moc krát, já budu hovořit německy, takže prosím, nasaďte si sluchátka. Um, já, yeah. Es ist ja... Řekli jste, že váš mandát je podporovat komisi eh, vědecky při její práci. To je jistě správné a dobré, že komise má podporu. Ale pro nás je, vyplý, z toho vyplývá tato otázka. Pokud je komise zároveň strážkyní smluv a zákonů a od roku 2007 existoval zákon o emisích a o NOx abyste zjistili v roce 2010, to byl ten workshop, kdy na, jste skutečně bylo vše vyloženo na stůl, ty veškeré ty informace, které jste eh, měli od roku 2007, vše, co jste zjistili. Eh, není tomu tak, že komise eh, tehdy měla spozorně? Vždyť byste tehdy komisi všechno řekli, nebo ne? A jaká byla reakce komise a jaká byla reakce členských států na ty zprávy, že byste si všimli toho, že něco není v pořádku s prováděním zákona zákona z roku 2007. Uh, Já si myslím, že všechno tato zjištění, jak správně říkáte, uh, byla představena na tom workshopu a do dvou měsíců od workshopu to vedlo k vytvoření pracovní skupiny, která měla řešit tento problém. A výsledkem pracovní skupiny je nový regulační rámec, který zohledňuje emise z reálného provozu. Eh, my jsme celosvětoví průkopníci této metodologie. Jsme první na světě, kdo eh, to má v regulačním rámci. Eh, myslím si, že my v JRC jsme odvedli dobrou práci a myslím si, že i komise odvedla velice dobrou práci. Já se omlouvám, že přerušuji. Já jsem se neptala, jestli komise odvedla dobrou práci, ale pro nás to není pochopitelné. Komise je strážkyně smluv a veškeré legislativy. V roce 2010 byla vámi informována, eh, vámi svým vědeckým orgánem, že je něco špatně. Ale okamžitě se nic nepodniklo. To pro nás není pochopitelné. A potom ještě další otázka. Vy jste rozlišil mezi odpojovacím zařízením a odpojovací strategií a řekl jste, že v roce 2010 jste odhalili odpojovací strategii. Není to dostatečný důvod varovat komisi, že něco je potřeba udělat a zásadně změnit? Protože jestliže strategie znamená, eh, že je to, že je to pouze nástroj, tak pak je to podobné jako odpojovací zařízení. Já bych se eh, vrátil k té k tomu slavnému výrazu odpojovací strategie s otazníkem, Eh, ve shrnutí ze schůze v, dub, v listopadu 2010. Chci říci, že tehdy jsme se bavili o benzínových vozidlech, které byly testovány při minus sedmi stupních, což je jeden eh, z testů, který předpisuje současná legislativa. Nicméně současná legislativa nevyžaduje měření emisí oxidu dusíku při minus sedmi stupňů eh, u eh, oxidu dusíku při minus 7 stupních zkrátka není žádný stanovený limit. Aby jsme zjistili, že eh, jisté vozidlo, na rozdíl od ostatních benzínových vozidel, vykazovalo značný rozdíl mezi emisemi při 20, 25 stupních eh, emisí NOx a při minus 7 stupních. To byl patrně způsob, jak splnit emisní limity, které existují pouze e, pro e, uhlovodíky a CO při minus 7 stupních. Toto konkrétní vozidlo vykazovalo toto chování, takto vysoké emise, pouze při studeném startu, což je jedna z výjimek, kterou stanovuje legislativa pro přijetí e, odpojovacího zařízení. Takže v tomto případě jsme neměli žádné podezření. A každopádně to byl signál, že budeme muset zavést i limity pro NOx u minus 7 stupňů. Děkuji. Další otázka. Vy jste řekl, že e, odpojovací zařízení je software. A řekl jste, že ani EPA neidentifikovala odpojovací zařízení. Je, to, je vůbec možné pro vás vědce identifikovat odpojovacího zařízení? Je to vůbec nějak možné? No my jsme to nikdy neudělali, ale momentálně vyvíjíme e, metodologii, která e, umožní identifikovat podezřelé vozidlo. A tím se vracíme k otázce eh, legislativy a legislativních pravomocí určitého orgánu. Momentálně, pokud se objeví podezřelé chování, tak eh, jediným, eh, jedinou možnou instancí v Evropě je homologační úřad, který by se měl obrátit na výrobce a zeptat se, proč používáte tuto strategii, abyste chránili motor. Můžete to odůvodnit, můžete to vysvětlit, můžete nám poskytnout technické informace o tom, proč to tam je a jak to funguje. A tento orgán, tento úřad, který toto může udělat, eh, posoudí, jestli je to eh, odpojovací zařízení anebo legální strategie na ochranu motoru, kterou výrobce používá. Ale bez toho, bez úplných eh, technických dokumentací, a ona není žádná spojitost mezi vámi a národními úřady, Mezi vámi a národními úřady není eh, žádná spojitost. I oni byli informováni o tom workshopu. Ano, eh, samozřejmě, všichni byli informováni, protože, jak jsem říkal, bylo to ve vědeckých publikacích v roce 2007, bylo to ve formální naší zprávě za roky 2011-2013 a bylo to prezentováno na tom workshopu, kde byli přítomní všichni. Ale následné kroky z komise mohly eh, probíhat pouze na legislativní a regulatorní úrovni. Paní Kilonen. Děkuji vám. Pánové, mohli byste nám eh, ještě jednou zopakovat. Pokud to správně chápu, tak v roce 2013 jste vydali zprávu eh, JRC o problémech eh, měření při určitých teplotách. Informovali jste komisi, že se to dělo, ale bez uvedení konkrétního eh, incidentu. Později jste řekli, že budete úzce spolupracovat s komisí. A ze všech diskuzí vyplynulo, že každý, kdo pracuje v JRC, e je neutrální a pokud se cokoliv zvrtne, pokud nastanou jakékoliv problémy, tak na to upozorníte veřejnost. Jinak eh, budeme patrně klamáni. Proč se to ale stalo v roce 2013? Proč, se to, proč to nebylo zveřejněno, aby, abychom eh, o tom věděli už tehdy? A dále, jak, můžete vědět, že jste, jak můžeme vědět, že jste opravdu neutrální? Můžete specifikovat, co nebylo publikováno v roce 2013, protože my jsme publikovali zprávu s dlouhým seznamem všech publikací od roku 2017, které byly veřejně dostupné. Takže co přesně nebylo zveřejněno v roce 2013? Já jsem to přesně nepochopil. Vy jste eh, publikovali materiál, ale nic se nestalo. Takže co, co se stalo, co bylo špatně, proč se nic nestalo. Co se děje s vašimi informacemi? Protože nic konkrétního se potom nestalo. Dokud v podstatě nás nenachytali ve Spojených státech. Já si nemyslím, že se nic nestalo. Už po eh, workshopu v roce 2010 eh, vznikla skupina, která měla zavést úplně novou metodologii, založenou na emisích z reálného provozu. To začalo už v lednu 2011 a vzhledem k tomu, že tato skupina měla určité problémy s přijetím eh, metodologie eh, okamžitě, tak eh, jsem říkal, že zvažovala čtyři možnosti. Potom jsme byli požádáni, abychom pokračovali s testy a dolaďovali metodologii. A to vedlo k naší studii, která byla vydána v roce 2013. A okamžitě v roce 2014 pak byl přijat první regulační balíček. Takže si myslím, že to jsou logické kroky, důkazy a na jejich základě akce. ale na těch schůzích bylo jasné, že se používají odpojovací zařízení. Ale potom z toho byl vyvozen závěr, že nikdo vlastně si neuvědomoval, že se používají. Ano, to je pravda. Nikdo si neuvědomoval, že se používají odpojovací zařízení. Nebyly proto důkazy. Veškeré diskuze o nerovnostech byly připisovány metodologickým problémům. A myslím si, že bylo vědecky a technicky dokázáno, že e, metodologie byla velice špatná a obsahovala závažné systémové problémy. A ty systémové problémy skupina řešila, což vedlo k těm několika balíčkům legislativy o RDE což jsou testy, které mají situaci dramaticky zlepšit. A to, to, proto říkám, že Evropská unie je celosvětovým pionýrem tohoto přístupu. Ostatní se řídí naším příkladem. Pan Turmes. Moment ještě. Procesní připomínka. Velice stručně, omlouvám se paní předsedkyně, ale pan Šucha odpověděl, že 4. května eh, byly eh, představeny výsledky studie eh, v skupině pro RDE. Podle přehledu v květnu to bylo až 24. Takže patrně 3. května 2012 proběhla nějaká jiná pracovní skupina ještě. Mohl byste to ještě vysvětlit, pane Šucho, co to bylo za pracovní skupinu? Omlouvám se, ale já si nepamatuji všechna data všech schůzí. To můžeme ověřit a dáme vám vědět. Dobře, prosím, ověřte to a informujte nás. Pan Turmes. Děkuji. Pane Šucho, ve, vašim, ve vašich otázkách na odpověď, v odpovědi na otázku 8 říkáte, že probíhal proces interní revize při této interní revizi se uh, píší e-maily mezi ERC a DG Enterprise v roce 2010. No, jsou z toho nějaké e-maily, jsou z toho zápisy, které vy napíšete a pošlete do DG Enterprise? Nebo existují e maily, ano nebo ne? Všechny e-maily, které se týkají této problematiky, byly uvolněny, byly vám dány k dispozici. Bylo vám uvolněno 300 různých dokumentů, já nevím přesně, které e-maily máte na mysli. My jsme nedostali ani jediný e-mail ohledně diskuzí o zprávě JRC 2010. Ne, neříkejte mi, že žádný takový mail neexistuje. A potom k otázce 9 říkáte, že testování proběhlo v roce 2009. E, e, myslím, že pan Martiny se účastnil týmu, který začal s testováním v roce 2010. Co se stalo mezi začátkem roku 2010 a listopadem? Ani jediný mail, ani jediný e-mail neproběhl mezi ERC a DG Enterprise? Pane Martiny, povídejte. Já můžu jenom odpovědět, že to musím ověřit u kolegů, kteří psali tu zprávu. Já jsem se toho neúčastnil. Na to jsou dvě různé věci. Jedna věc je ta zpráva. A bylo by dobré, kdybychom věděli, kdo tu zprávu psal. A druhá věc je, že vy jste byl eh, v testovacím týmu. Kdo byl vaším protějškem v DG Enterprise? Byl to pan Steining nebo kdo? Já jsem nebyl eh, v testovacím týmu, eh, já jsem se zabýval jinými studiemi v té době a nebyl jsem dán do kopie žádných e-mailů. Dobře, ale v tom případě, pane Šucho, vy máte JRC tým, který dělá testy a ten potom eh, dává eh, výsledky k dispozici DG Enterprise, DG Klima, DG Envy. A vy nám tvrdíte, že neexistuje ani jediný e-mail? Já si myslím, že bychom měli položit eh, otázku. Uh, veškeré vyměny informací, formální, neformální dopisy, e-maily mezi JRC, e DG Klima, DG Envy od 1. ledna 2009 až po 31. prosince 2011, tak nic z toho nemáme. Za celou to tu dobu, leden 2010 až listopad 2010, nemáme maily a vy ty maily blokujete. A to my nebudeme tolerovat, že nedostaneme maily, které by dokázaly, že úředníci z DG Enterprise nechtěli, aby JRC dělalo, co se po něm chtělo. A vy, eh, lžet, vy, vy, vy, lžete. Existuje mail ze září 2010, ve kterém někdo se ptá JRC, proč neprovádíme testy NEDC. Což přesně tehdy dělali američané. A přesně to dělalo JRC letos v létě se čtyřmi vozidly, u kterých se vědělo, že jsou tam odpojovací zařízení. Takže všichni o tom věděli, že tam jsou odpojovací zařízení. A to je ale vaše odpovědnost, pane Šucho, abyste nám dal ty maily. A vy lžete, když říkáte, že máme všechny maily. Vy jste samozřejmě nedostali všechny maily, protože, eh, jak jsem už zmínil, tak JRC eh, e eh, produkuje 1,9 milionů mailů měsíčně. My jsme nedostali jediný mail o té zprávě a nedostali jsme jediný mail z výměny mezi JRC, e test, testovacím týmem a DG Enterprise. To není normální. To není normální a vy jste odpovědná osoba za to. Proč nám ty maily nepošlete? A chceme také maily na operační úrovni. My jsme o ně žádali. A e, prosím, e, paní předsedkyně, to není správné, že ty maily nemáme. Taková doplňková informace. My jsme poslali e, extra mail dnes ráno, ve kterých jsme žádali o ty maily. Je to průběžný proces, který probíhá. Počkejte. Komise říká, že stále ještě hledá takže potom to ještě specifikujeme. se má následující strategii. My máme slyšení, nedostaneme relevantní maily, to už je páté slyšení, kde máme dva úředníky z komise. Nikdy nedostaneme eh, relevantní maily dřív, než oni přijdou. Takže oni sem pak přijdou, aniž bychom my znali informace. Patrně ty maily dostaneme dnes večer v 7 hodin. To je, ta, to je jejich strategie, paní předsedkyně, která mně připadá naprosto nefér vůči výboru, který vede vyšetřování. A eh, pan Šucha hraje klíčovou roli v této strategii Evropské komise, která nám nedává přístupy k mailům. A já si myslím, a doufám, že nejsem jediný poslanec, že eh, tohle vodění za nos už trvá několik měsíců. A pan Šucha má klíčovou roli a měl by nám poskytnout informace, ale on jim brání. Není normální, pane Šucho, že nemám ani jediný mail. Co k tomu řeknete? Já říkám, pane Turmesi, že jsme organizace, eh, která eh, poskytuje eh, určité důkazy. Mě by zajímaly eh, důkazy pro to, co říkáte. Já doufám, že nežijeme v postfaktuální společnosti, kdy každý říká, co chce bez jakýchkoliv důkazů. Pokud existují důkazy pro to, že já něco blokuji, já tady sedím. Já říkám, že jsem dal instrukci pokud jsou důkazy pro to, že jsem dal instrukci neposlat e-maily, tak poskytněte mi důkaz. To se nikdy nestalo. Já od začátku říkám, Stop, my stop, question stop. Is, no, my question is the following. Please, please, this is, this is unbelievable that unblocking and uh, there is a... Je neuvěřitelné, že on říká, že já něco blokuju, přitom nejsou důkazy pro to, že něco blokuju. My eh, se tím skutečně zabýváme kem... a zvýšíme energii, abychom se k ním dostali. Vy víte, pane Turmes, že dělám, co můžu. Měla jsem řada schůzek s komisí, dostali jsme nějaké informace. Zvýším znovu naše úsilí, paní Edy. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také panu Šuchovi za jeho vyjádření zde na výboru. Já osobně jsem toho názoru, že strategie které se použili proto, aby se vytvářel chaos či zmatek a určité věci zpomalovaly. Podle mne tyto strategie eh, jsou z dílny z těch členských států a ne až tolik z dílny komise. I když eh, jistě jste do toho nějakým způsobem zapojeni. Ráda bych se zeptala na následující věc myšlenka, která existuje již 10 let, a totiž zřízení skutečného testu na silnicích. Nestačilo, nestala se z toho mezi tím již eh, jakási otázka víry? Jistě, pokud by se to zavedlo, je to krok pomocí kterého je možné dospět k jistému pokroku, ale eh, bude trvat celá léta, než eh, se vlastně změní veškerá vozidla na silnicích tak, aby se skutečně zlepšila kvalita vzduchu. Proto by bylo možná vhodné dnes eh, v současné době uvažovat o jiných opatřeních. Jistě, já chápu, že neustále pracujete na RDE a neustále se hovoří o RDE, ale přišli jste s nějakými jinými návrhy, opatřeními, které jste eh, se snažili, eh, no, kde se, se získat, snažili získat souhlas nimi od komise či od členských států? Myslím, že je tady uh, dohoda, že ADI je nejlepší způsob, ADI je nejlepší způsob, jak testovat. My jsme se to snažili um, um, prokázat i uh, členům výboru EMIS během návštěvy. Existuje nová Mm, generace automobilů, elektromobily, kde emise již nebudou problém, ale jsou i tady jiné problémy, bezpečnost a tak dále, které souvisí s autonomními eh, hybridními elektrickými automobily. Současně probíhá eh, vývoj senzorů. Již nyní jsou stovky senzorů, které jsou v těch autech. To je rozvoj internetu věcí. Tato metodologie, která se nyní uplatňuje v legislativě, tak v příštích letech, a nemluvíme o deseti letech, protože ten vývoj je tak rychlý a miniaturizace je tak rychlá, že budeme schopni um, sledovat všechny auta na ulici. A tato kvantitativní dimenze přinese kvalitativní analýzu a dimenze v našem um, kapacitě dohledu na trh. A to, myslím, Ehm, ehm, nebude trvat déle než pět let, takže budeme mít tedy možnost sledovat více automobilů. Nebude to 100, nějakých 130 automobilů, jaká je, což je kapacita, ale myslím, že to bude e, změna paradigmatu. Děkuji. Možná by jsem to zcela nepochopila na začátku, přišla jsem trochu později. Týká se to role JRC, kterou by mohla tedy JRC hrát v rámci tohoto no- nového návrhu, který je na stole, který se týká homologace automobilů. A samozřejmě eh, mám tím také na mysli tu roli, kterou budete hrát v budoucnosti v rámci dohledu nad trhem. Je to role, které by se mohla chopit, které by se mohlo chopit JRC již nyní? Tak, aby se řešily jisté problémy v dohledu nad trhem již nyní, které byly zjištěny již v minulých letech? Já jsem řekl, co můžeme udělat, pokud dostaneme mandát, který ještě nemá, což ještě nemáme, můžeme e, začít zítra, začít analyzovat a měřit emise a Eh, zvýšit to na 130 automobilů do dvou let. Co můžeme tedy udělat nyní? Nyní je tady určitá mediační role komise eh, v tomto procesu v současném legislativním rámci, takže co my děláme? My, se sna- my můžeme udělat ještě víc. My spolupracujeme s orgány pro typové schvalování v členských zemích a eh, Mm, snažíme se zlepšit jejich roli, ale nemáme žádnou regulační pravomoc. Je to na základě dobrovolných diskusí. My jsme vypracovali některé metodologie. Máme jsme schopni využívat našich zařízení, které jsou velmi rozvinuté. To můžeme tedy dělat ve stávajícím legislativním rámci, ale doufáme, že v tomto rám, tento rámec se brzy změní a začneme e, skutečně dělat dozor na trhu a transparentnost té homologizace, což je důležité pro legislativu. Tím se dostáváme k závěru. Um, um, chci se vrátit k informaci k těm e-mailům, to uděláme písemně, ale vzhledem k tomu, že jste tady a komise je tady, uh, pokud je tedy pravda, um, to nespochybnuju, že je tady určitá mezera informační eh, v nějakém období. Já chápu, že trvá nějakou dobu, než se e, získají všechny ty e-maily a není možné, aby tady byla taková mezera. Takže to ještě jednou budu specifikovat písemně, ale vzhledem k tomu, že jste všichni tady, můžeme se na to podívat poměrně brzy. Děkuji, že jste přišel a pokud e, samozřejmě budou ty e-maily k dispozici, tak pak budou nějaké písemné dotazy, ale děkuji, že jste sem přišel a děkuji za odpověď. Děkuji. Mr. DeSanti, I immediately give you the floor to do some introductions and then we go to the, to the questions. The floor is yours. Já vám dám slovo na úvod a pak přejdeme hned k otázkám. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dobré odpoledne. Já eh, chci zhrnout to, co už jsem řekl naposledy. Abych tedy rekapituloval naši práci, jak víte, jsem tady jako bývalý ředitel pro Institut pro energii a dopravu a chtěl bych shrnout naši práci. Chci říct si tedy toto. Mise institutu byl podporovat z technického hlediska rozvoj, vývoj politického procesu v komise, takže podporujeme DG Grow, DG Energy, DG Klima a především um, automobily, emise Euro 6, Euro 5 a tak dále, emise CO2. To byla naše mise. Pak samozřejmě jsme začali um, první laboratoř v roce 2000, členem byl také pan Lange, otázka byla, zda je možné replikovat to, co se děje v USA, v Evropě a mít data, na jimž základě můžeme eh, zpracovávat legislativu. My jsme začali spolupracovat s důležitými rozhodovacími články, začali jsme tedy v roce 2000 tisíci, mm, dívali jsme se na předpovědi z Euro 5, to bylo zaměřeno na částnice, tehdy ty ultrajemné částnice byly problém, považovány za problém dýzlu jenom. Pak jsme pokračovali v roce 2003, také jsme e, se posuzovali e, těžké nákladní vozy, takže dvě paralelní těžká vozidla PEC a Euro 6 MPM na osobní auta. V roce 2005, když jsme začali příprav, dokončili přípravy Euro 5, tak DG Environment zdá, zda bychom mohli posuzovat reálné emise i u osobních automobilů. Z důvodu, protože měření kvality vzduchu v Evropě ne uh, um, um, ukazovali čistší vzduch s níž stále nižším obsahem eh, NOx v Euro 2, 3 až 5. Takže jsme začali vyvíjet technologii, která by byla založena na eh, PEC, PEC Portable Measuring systém. Trvalo to nějakou dobu, začali jsme v roce 2007, abychom eh, vyvinuli měřící zařízení pro auta. Takže v roce 2007 jsme začali u automobilů Euro 3 a Euro 4. Pak jsme začali měřit Euro 5, jakmile se dostali na trh, což bylo asi 2009. Jak už řekl Vladimír, skončili jsme eh, experimentální kampaň v roce 2010. No, v roce 2010 jsme byli připraveni k analýze a začali jsme diskutovat s kolegy, Organizovali jsme, protože jsme si uvědomili, že je důležité informovat vědeckou komunitu o e, zainteresované strán, aktéry, o těch rozdílech mezi skutečnými a laboratorními emisemi. Dělali jsme workshop a na základě těchto jasných důkazů jsme vytvořili pracovní skupiny e, e, těch reálných emisí. Začali jsme v roce 2011. Pak za dva roky jsme se rozhodli, že půjdeme touto cestou uh, PEMS, protože tam byly další členy té pracovní skupině. Eh, v říjnu 2012 jsme se rozhodli že půjdeme tedy cestou PEMS, protože všichni se shodli, že toto bude, to je jediná možnost, jak skutečně měřit reálné emise na silnici. Jinak bychom se zase museli vrátit do laboratoře, protože to je, není reálný test. Pak v roce 2012 zase trvalo dva roky, než jsme přis, dospěli k prvnímu mm, návrhu balíčku a RDE, protože jsme museli rozhodnout o metodologii hodnocení dat. Zase, kdykoliv se rozhodnete, že něco uděláte, než najdete konsensus, eh, který eh, by se to schválilo, tak to trvá. Musíte přesvědčit experty a dospět ke konsensu. Trvá to celkem čtyři, trvá to čtyři roky, než byl první mm, návrh prvního balíčku RDE. A to pak bylo um, to v roce 2015. To je tedy chronologie, jak jsme dělali ty testy. Pak jsme udělali, co my jsme pracovali ve spolupráci e, s různými aktéry a pak jsme tedy dospěli na úroveň, ve které jsme teď. tuto chvíli jsme a to jsme velmi pišní. Máme nejlepší možnou metodologii měření, budoucích měření reálných emisí. Korea, Čína i USA se rozhodly, že přijmou stejnou metodologii. Podle mého názoru jsme rozhodli správně, abychom nestráceli čas různými zkoušením různých typů testů dynamických, jsou stále v laboratoři a přejít k něčemu revolučnímu, což je důležité. Důležitý rozhodující krok do budoucna. Cokoliv řeknete v budoucnu, eh, přijetí tedy eh, přijetím RDE bude mnohem obtížnější nerespektovat emisní standardy v legislativě, že RDE je důležité rozhodnutí implementované komisí a členskou tými eh, státy. Eh, na závěr vám mohu říci toto, co chybělo v Evropě a co potřebujeme nyní, je eh, silný tržní, stra, silná strategie dozoru na trhu, program. To chybí. Když srovnáme USA a Evropu, můžete mluvit o standardech, ty jsou víceméně ekvivalentní. V USA ale už leta mají velice silný, jasný mandát EPA, eh, aby byl program a strategie dozoru na trhu. To nebylo v Evropě. Teď máme nový rámec pro homologizace, takové schvalování a základní změnou do budoucna je implementovat tento eh, dohled na trhu. A co také chci říci, je důležitý je způsob, jak to implementovat. My potřebujeme jasný politický mandát, kdo bude eh, kontrolovat emise, je kompetentní personál. Můžete mm, napsat, jak chcete, ale pokud nejste Ehm, máte kompetentní personál v dialogu s mm, klíčovými experty, tak eh, nikam nedospěte, Takže potřebujeme jasný politický mandát, jasnou kompetenci a transparentnost. Jediný způsob tedy je, a návrh komise jde tímto směrem, je fórum Um, před sedáním komise, kde se budeme moci podílet o reálná data, kde budeme vidět, eh, kde je problém, pokud tedy někde bude problém, tak budeme moci jít víc do hloubky a dospět k řešení, které buď akceptujeme nebo ne. A v tom je tady ten rozdíl. To, co jsme tedy vyvinuli teď, tak tam eh, to, to může se hrávat tuto roli. Máme také mezinárodní reputace. Takže pokud eh, bude rozhodnuto jít touto cestou, tak to můžeme implementovat zítra. Děkuji, pan Gilbrandy. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane Desanty, za to silné prohlášení eh, a vyjádření eh, vašeho závazku. Eh, já bych se chtěl nejprve zaměřit ne na právní aspekty odpojovacích zařízení, ale chtěl bych se zaměřit na spíše to iracionální chování aut během testů, a zejména na silnici. Protože vy jste už od roku 2007 eh, zjišťovali, že auta se chovají divně, eh, iracionálně během testů oproti tomu, jak se chovají venku. Totež eh, se objevilo ve sdělení od DG Envy. Diskutovali jste o tom někdy také s DG Enterprise, které mělo na starost legislativu v této oblasti, protože máme dojem, že ti byli k vašim informacím tak trochu hluší. To řeknu velice jasně. E, cokoliv děláme, děláme ve spolupráci se všemi zainteresovanými generálními ředitelstvími. Takže, jak jsem říkal, my jsme začali s tím vyšetřováním reálných emisí oxidu dusíku na základě jasného mandátu od DG Environment. To bylo e, ustanovení podepsané v srpnu 2005. Takže je jasné, že diskutujeme s všemi e, generálními ředitelstvími pro, pro růst, pro životní prostředí, pro podnikání a tak dále. Takže sdílíme výsledky, sdílíme dokumenty. Dobře, děkuji. Takže i DG Enterprise bylo plně zapojeno. Dobře. Dále bych eh, se chtěl zeptat na velice pomalý proces vývoje testu RDE. V říjnu 2010, a teď čtu, eh, shrnutí, eh, že metody testu RDE by měly být k dispozici do konce roku 2012, tedy do dvou let. Co se stalo špatně? Proč to trvalo uh, o tolik déle, než byly testy vyvinuty? Jedním z důvodů uh, bylo to, jedním z důvodů, proč to trvalo o dva roky déle, bylo to, že bylo usouzeno, že nejlepší bude metoda PEMS. Mohl byste to uh, rozvést? Ano, já s vámi naprosto souhlasím. Nicméně tohle Eh, je eh, reálný svět. Možná bych to mohl vysvětlit lépe. Když jsme začali v lednu 2011, tak byly čtyři možnosti na stole a my jsme museli vybrat, kterým z nich se budeme věnovat. Byl tam návrh na PEMS, pak tam byl návrh na modelování, potom tam byl návrh, který víceméně kopíroval to, co tehdy existovalo v USA a ten další to byly náhodné cykly. My jsme potřebovali většinu pro to, eh, abychom se pustili jedním směrem. A byl potřeba určitý konsenzus, eh, který vznikl až v roce 2012 v říjnu. A to byli, eh, to byli aktéři i z, i z průmyslu, kterých bylo zhruba 15 ne, já nevím, jestli jich bylo více než, pardon, 50, jestli bylo více než 50%. Byli tam zástupci homologačních úřadů, nevládních organizací, výrobců automobilů, komise. Jestli to bylo 50%, to nevím. A my jsme tady spolu hovořili a potom jsme to hlásili e, eh, TC a Envy ale trvalo to několik měsíců, museli jsme diskutovat eh, pořád dokola o stejných problémech. Bylo to poměrně politicky obtížné. Ano, politicky, ale tady se bavíme o technickém výboru. Já jsem mluvil s lidmi, kteří na těch schůzích byli přítomní a ti mi řekli, že bylo poměrně jasné, že průmysl úmyslně zpomaluje ten proces. Souhlasíte s tímto názorem? Řekněme, že jsme absolvovali mnoho diskuzí na mnoha schůzích a že bylo nutné projednávat znovu kapitoly, které už jsme považovali za uzavřené, které už jsme považovali za rozhodnuté a objasněné. A to, že komise nepořizovala zápis, bylo, bylo součástí toho zdržování. A my jsme pořizovali zápisy ze všech diskuzí a ze všech závěrů ale eh, pak se nedalo pokračovat, eh, aniž bychom eh, vyslechli ještě ostatní. Takže byly to obtížné diskuze. Já si myslím, že jsme nakonec měli štěstí, že se nám povedlo přesvědčit ostatní, že naše metodologie je jediná skutečně nezávislá na jakýchkoliv laboratořích a vozidlech a tak dále. A proto byla nakonec přijata. A to je eh, jediná opravdová výhoda, kterou jsme získali eh, z celého tohoto procesu, že jsme napřed oproti zbytku světa. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také pane Desanty, že odpovídá na otázky. Pan Šucha nedokázal detailně zodpovědět můj dotaz, neboť v té době ještě nepůsobil ve svém úřadě v JRC. Vy jste tam tehdy byl v roce 2012 ve úřadě a já se ty odvolávám na e-maily, které máme. Ano, by bylo vhodné, kdybychom je měli všechny, jak říkal pan Turmes, ale myslím si, že není zcela férové, když se tvrdí, že pan Šucha Eh, dostal ten politi- nebo že on dal ten politický mandát, eh, aby se ty e-maily nevydaly. Tady si myslím, že to není žádný důkaz, takže je jasné, když má institut 1,9 milionů e-mailů ročně, tak to je obtížné, nevím, jaké archivu ale to je pouze technická poznámka. E-maily, které mám k dispozici, jsou také zajímavé. Již z nich lze vyvodit jisté závěry. E-mail 34.2012, tam se říká k otázce emise NOx. Engine below 20 degree teplotní okno eh, mezi 20 a 30 stupni vede k eh, značnému zvýšení eh, emisí oxidu dusíku. Váš úřad hovoří o cycle beatingu, o memory efektu a odpověď komise hovoří o hard cycle beating. Já nejsem technik, nevím, co se zatím skrývá když se experti eh, baví a jeden hovoří o cycle beatingu a druhý o hard cycle beatingu, tak mě by zajímalo, v čem je přesně ten rozdíl. Já si myslím, že by bylo možná lepší objasnit jednu věc. V tehdejší době eh, Nikoho na světě nepřekvapilo, že se našlo tolik nesrovnalostí mezi cyklem a reálným světem. Z toho jednoduchého důvodu, že ten cyklus byl naprosto nedostačující. Takže cycle beating nebyl žádným překvapením. V tom smyslu, že jakmile e, se dostanete mimo testovací prostředí, tak dostanete jiné výsledky. E, problém byl v tom zjistit, do jaké míry e, se ty výsledky liší u oxidu dusíku a jestli se to dá vysvětlit technicky anebo ne.

Eh, proto jsme chtěli vyvinout eh, lepší eh, pochopení emisí v reálném světě. Ale od samého začátku, když jste spovídali ředitele transportního úřadu, dopravního úřadu EPA z USA a ptali jste se, jak jste reagovali na zprávu JRC e z roku 2011, tak on odpověděl, že ho to nepřekvapilo, protože věděli, že cyklus v Evropě je naprosto nedostatečný a že jakmile se dostanete do reálného provozu, výsledky jsou jiné. Takže takže to bylo naše vědecké východisko. Museli jsme co nejrychleji eh, vyvinout něco spolehlivějšího. A to byl proces RDE. Takže na to jsme se soustředili eh, extrémně eh, a okamžitě. A cycle beating tedy nebyl vůbec žádným překvapením. Okay, vielen Dank. Děkuji. Možná doplňující konkrétní otázka k a abych tady zohlednil ty na mytky pana Turmese. Když tedy zjišťujeme a konstatujeme, že ta e-mailová korespondence není plná a ta, ta, ta období 2013 a 2013, když vy jste tam působil, jak jste archivoval fyzicky ty e-maily, jsou na serveru, můžeme se k ním vrátit, a nebo je to u vás jako zde v parlamentu, že e-maily se pravidelně po šesti měsících eh, mažou, takže máte skutečně problém v tom znovu ty e-maily najít a reprodukovat tedy vaši e-mailovou korespondenci. Tak nejprve já se musím přiznat, že nejsem ideálním expertem, ale eh, byl bych překvapen, kdyby se nedala dohledat veškerá e-mailová komunikace eh, mezi námi a komisí. Jsem si eh, jistý, že na se na to můžeme podívat. Já jsem do toho nebyl zapojený, ale nevidím žádný problém s tím, abychom si přečetli všechny e-maily z té, z té doby mezi námi a ostatními. Já nejsem počítačový expert, ale nevidím v tom problém. My máme systém na archivaci e-mailů, které jsou považovány za důležité a relevantní. Potom máme automatický systém, který maže eh, e-maily starší než 6 měsíců. Takže pokud eh, tyto e-maily nebyly eh, uloženy v určité složce, tak byly smazány. Dobře, děkuji vám, pan van de Kamp. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. And, uh, eh, wat u vanmiddag doet is... Vy jste v této oblasti působil poměrně dlouho, pane Desanti. A nyní eh, se, se, se v tom, jak si pokračujete, ale já se ptám, jakou roli vy nebo vaše instituce hrála eh, v výběru mezi benzínem a e, dýzlem. Řídíte se tady e, průmyslem, anebo e, říkáte, vy se musíte přizpůsobit vzhledem k tomu, jaká je situace s jemnými prachovými částicemi. Mohl byste říci trochu více o tomto? Můžu ještě jednu otázku, paní předsedkyně? Dobře, tak poslechněme se nejprve odpověď na tuhle. Dobře, takže Nejprve eh, toto rozhodnutí není na komisi ani na ERC. Když jsme začínali pracovat, tak eh, možná volba dýzlu eh, v Evropě už vlastně byla učiněna, protože jestli si vzpomínáte, tak dýzl byl považován za dobré řešení pro Evropu, protože z něj plynuly určité úspory spotřeby paliva. Dýzl má nižší spotřebu a my jsme to proto považovali za dobrou technologii pro Evropu. Jak víte, energetická účinnost je klíčová záležitost v Evropě, e, byla a bude, takže diesel v v zásadě nebyl považován za špatné řešení. Problémy začaly okamžitě poté, protože jsme začali zkoumat ekologický dopad dýzlu. E, ještě před oxidy dusíku jsme se zabývali e, částicovou hmotou. Takže jste se zaměřovali na dopad na životní prostředí, ale nikdy na strategickou volbu, zda je lepší benzín anebo diesel. Protože žádná z těchto dvou technologií nemůže být konečným řešením. Musíme pokračovat s oběma, dokud se eh, nevzmůžou eh, elektrická vozidla nebo ekologicky šetrnější řešení. Ale dokud se používají, tak se snažíme minimalizovat dopad na životní prostředí. To bylo naším zájmem. Eh, ultrajemné částice nejprve a potom oxidy dusíku. A mohu vám říci, že momentálně, pokud se stávající dostupná technologie používá dobře, tak eh, ekologický dopad dýzlu je úplně stejný jako u benzínu. A eh, i eh, lepší, pokud vezmeme v úvahu JTI. E Takže z environmentálního hlediska s novými technologiemi je diesel už roven benzínu. Máte pocit, že jste udělali dost, pokud jde o vědecké podklady, na to, abyste poukázali na možná rizika dýzlu? Ano, já si myslím, že jsme vždycky publikovali všechny výsledky, které jsme našli, vždycky jsme diskutovali a nezapomínejme, že jsme také podepsali dohodu o spolupráci s dalšími stakeholdery na celém světě, s výzkumnými centry, s Koreou, Čínou, Japonskem, USA a zkoumáme tento problém z, ze všech úhlů pohledu, z 360 stupňů. A jakou máte zkušenost s tím, jak komise používá vaše výsledky? Vy jste odvedli práci, leco jste eh, objevili a Zareagovala komise dostatečně? Nebylo pro vás frustrující, že některé, některé z vašich nálezů byly ignorovány? Ne, já si myslím, že musím tady říct něco velice eh, krátce, pokud je o předpoklady. Tady musíme eh, rozlišovat dva různé úkoly. Eh, jedním úkolem je vylepšovat znalosti, na kterých musí stát budoucí legislativa. To je výzkum, který děláme. Dalším úkolem je typové schvalování, homologace. Ehm, protože my se musíme dívat eh, dopředu. A pokud jde o eh, hledění dopředu, vývoj nových technologií, eh, výzkum, tak já se omlouvám, ale pokud byste se k nám přijeli podívat do ISPRY, tak uvidíte úplně první částicové filtry, které jsme vyvinuli my pro měkké částice. A teď RDE se už prodává, je to také výhoda evropského průmyslu, protože procedura RDE bude přijata na celém světě. Takže zase říkám, že výzkum, podpora inovativní legislativy, e, tak e, tady cítíme zadosti učinění, jakožto vědci. Pokud jde o homologaci, tak tam nejsme, tam nejsme zapojeni. A to je přesně to, co tu chybí. A to je přece škoda. Jak jsem říkal, to je to, co v Evropě chybí. Pokud se v Evropě rozhodneme pro e, seriózní, transparentní, kompetentní systém, který by se v budoucnu vyhnul podobným problémům, tak chybí jenom tohle. Dohled nad trhem identifikovat nějaký orgán, který by měl pravomoc, kompetenci a metodiku k tomu, aby to správně prováděl. Pak bude Evropa e, na celosvětové špičce. Eh, madame Bonnefa. Pani Boneta. Pokud eh, správně rozumím, tak 90 práce je zajistit správnou aplikaci eh, práce, eh, právního řádu. To, to je 90 její mise a 10 je hledání nových technologií, lepších technologií. Takže 90 není možné si představit, jako, že to je obecný mandát, respektování, eh, že toto je tedy v rámci součástí obecného mandátu, protože musí zajistit dobrou implementaci evropské regulace. Ne, omlouvám se. Protože podporovat legislativu znamená dávat technické důkazy k dispozici eh, rozhodovacím činitelům. Pak to implementovat, to znamená posuzovat, kde je třeba to aktualizovat, ale vynucovat tuto legislativu, vymáhat je, to není naším mandátem. Co tedy chybí? Pokud byste se, hm, pokud bychom žádali data od výrobců nebo homologačních orgánů, tak bychom je nedostali. To je ten problém. My jsme se vůbec nepodíleli na dozoru na trhu. My jsme ani, eh, pokud existuje, to ani nevíme, protože to je v iniciativě jednotlivých členských zemích. Někdo to dělal, někdo ne. My, ne, my jsme to nevěděli. Takže v tom je ten problém. Vy jste to nevěděli, ale věděli jste, že současně jste věděli, že tam byl reálný problém, protože jste prováděli mm, nových technologií texty za, testy za reálných podmínek. Eh, kromě toho mm, v říjnu eh, po aféře Volkswagen, eh, po zkoumání těch složek, byl jas, jasná požadavek, aby JRC e o všechny dispozice nesrovnalostní, které byli odhaleni, takže je evidentní, že JRC mělo mandát. A v říjnu 2015 eh, eh, jste to a může nám, můžete nám tedy říci, eh, jaké jsou výsledky toho šetření, ke kterému je RC mělo mandát? Pokud tomu správně rozumím, tak mluvíte o posledním testu před letošním rokem. Ty dokumenty, které jsme eh, mohli, na které jsme mohli podívat, ale nemohli jsme si je nechat jako vyšetřovací výbor, tak v zápisu ze schůze z října 2015, která následovala ten skandál v USA, byl požadavek na JRC, aby eh, posoudili se členskými státy a jasně prezentovali všechny dispozice věřím. Takže tam byl mandát. Takže jaké eh, tedy mm, z toho byly výsledky? Jakmile byl ten skandál eh, známý, tak jsme začali spolupracovat s DG kdo dalšími orgány, národními orgány na koordinaci těchto programů. My jsme poskytli nějakou podporu. Mm, protože tento test se dělal úplně jinak, takže my jsme poskytli doporučení, která byly víceméně e, využity národními orgány. To jsme udělali tady okamžitě. Kromě toho jsme dostali od DG Grow v květnu tohoto roku ehm, administrativní pokyn, abychom začali první dohled na trhu, první mm, počáteční program, proto to zmiňuji. Nyní máme asi, jsme testovali asi čtyři auta. Ehm, v září byla předána střednědobá zpráva, která, pokud vím, také byla předána UMIS. Takže tato zpráva je nyní k dispozici. Pokud vím. Já o tom nevím. Takže pokud je k dispozici, tak my bychom si ji přáli. My jsme se sešli v komisi včera a nám bylo řečeno, že tato zpráva předběžný návrh zprávy, který jsme poslali DigiGro. Eh, eh, první výsledky těchto testů za poslední tři čtyři měsíce byly předány vám. Možná je dostanete dnes nebo zítra. Asi dnes. V sedm. Sedm hodin. Pár ger- gerbrandy. Paní Masne, eh, pane eh, De Santy, děkuji, že jste přišel. Eh, vy jste řekl, my jsme vypracovali nejlepší testovací technologie, to je samozřejmě dobře. Také jste řekl, tržní dohled je důležitý a stále chybí, abychom tedy byli světovými lídry. Moje první otázka. Kdy jste poprvé začali uvažovat o tržním dozoru na evropské úrovni, nebo z evropské úrovně, kdy jste si poprvé uvědomili, že to bude nutné, kdy jste to poprvé navrhli komisi. Hmm, kdy jsme začali, když jsme začali navrhovat tuto v mm, metodologii, takže to nedávno, ne v roce 2010. To je první otázka. Mm, další otázka. Se řekl, že jsme vypracovali nejlepší testovací technologii. Se dostávám k písemné otázce nebo k technologii. Domníváte se, uvěř, považujete, myslíte si, že bude možné, a že um, výrobci budou schopni stále obcházet i přes metodologii testu RTE. E? Ta odpověď nebyla příliš uspokojivá. Vy jste řekli, my usilujeme o to, aby to nebylo možné. Myslíte si, že ta technologie je dostatečná, aby zabránila eh, lidem eh, v využívání těch defeat zařízení, defeat devices? Děkuji. A já opakuji, RDE je nejlepší věc, co jsme mohli udělat. To potvrzuje to, že se to bude přijímat na celém světě. Avšak Eh, ten ďábel je v implementaci. Pokud nemáte kompetentní orgán, který to bude implementovat, tak je jasné, že ne, tak nebudou, že nebudou garance. Pokud nemáte seznam kompetentních orgánů, kdo má, který bude mít mandát eh, jednat s výrobcem o jakýmkoliv eh, podezřelých případech, tak nikdy nebudete pokryti je důležité s to vědomit. Nyní jsme, máme nejlepší možné nástroje, můžete e, to používat inteligentně, kompetentní, e, os, s kompetentním personálem, s technologií. E, ta e, metodologie teprve bude souhlasovat ve čtvrtém balíčku. My máme tedy typové schvalování, ale na Eh, tržní dozor to není ještě. Proto říkám, že implementace je eh, důležitá. Potřebujete kompetentní eh, personál a transparentní metodologii. Vy jste řekl, že nemůžete kontrolovat z vašeho hlediska, zda kompetentní orgány v členských zemích dělají dobře svoji práci nebo ne. Proč to nebylo možné? A neměli jste šanci tedy? Um, ehm, radit komisi, aby to kontrolovala, protože to šlo o implementaci, legislativa existovala, protože vy jste vědecký poradce, eh, komise, nebyl jste spokojen s tím, jak to vypadá, neporadili jste komisi, aby kontrolovala lépe národní orgány, neměli jste k tomu příležitost? Měli jsme mnoho diskusí, vedli jsme mnoho diskusí mezi sebou a s kolegy. Ani jeden e-mail, ani jeden e-mail není. Dostanete to v 7 9 hodin dnes. Ne, já si myslím, tedy byly diskuse na technické úrovni, byly diskuse, jak co nejrychleji najít řešení. To byl náš hlavní cíl. To je realita. Pokud chcete něco dělat od začátku, tak to nejde, protože co se týče právního základu, tak to neexistuje. Takže my jsme dbali na náš mandát, naši důležitou roli, jak tedy vyřešit problém co nejrychleji. Um, co nejrychleji to nebylo provedeno. E, bylo řečeno, že e, může, mě, můžete obvidět někoho tedy z toho, že to bylo tak pomale? Máme 28 členských zemí. Musíme akceptovat, že evropský systém e, má mnoho hledisek, mnoho e, názorů tam je. Problém mají členské státy, tedy problém je na členských státech. Ten systém je tak složitý, Musíme hledat konsensus. Nemáme jeden orgán jako v USA, ty mají jeden eh, PA a ty rozhodnou a hotovo. Ale my musíme eh, mm, hledat jednomyslnost nebo většinu ve různých výborech a pak teprve jednat. Mohl byste být něco jako EPA? To je důležitá otázka. Samozřejmě podívejte se na dnešní situaci v Evropě. To je jaksi nemožné, to je sen. Máte národní homologační orgány v každé zemi. Koncentrovat je v jednom. Nemožné. Co je logičtější, je udělat fórum, aby se na tom podíleli. Musíte si ale vyměňovat data, to ještě nemáme. Potřebujeme konsensus, kdykoliv to bude nutné v sporných případech. A pak někoho, kdo bude zodpovědný, kdo bude mít pravomoce e, jít na tuto úroveň. To je možné s relativně nízkou investicí. Pan Turnes. Pane Desanty, když říkáte, že tady je tady jedna nebo druhá činnost, je tady, tady ještě třetí, a to, že komise ehm, je zajistit, aby orgány pro typové schvalování dělaly svoji práci. Pan Potočník, pan Folkmerka, eh, správní služba DG, eh, ti uvedli na našich slyšeních, že byla případ pro e, zahájení řízení porušení smlouvy a proto chci vědět, kdo vedl váš tým v roce 2010. Kdo byli e, vaše, proti, e, vaše protěžci v DG Enterprise? Kdo vypracoval tu zprávu? Prosím. To je snadný. Já jsem, snadné, já jsem byl vedoucím s eh, autoři Pierre Bonnell, Martin Weiss a další. Můžeme eh, zjistit, kdo tady byl zodpovědný pro těžce, jsou taky známé. Byste používali e-mail? Pan Turmes osobně ne, protože eh, úroveň ředitelů si nevyměňovala e-maily, takže na operační úrovni, jak tedy máte lidé v ISPRA v Bruselu, jak si vyměňují zprávy? Mailem nebo? Ano, to asi to není nic zvláštního mezi DG Enterprise, DG Klima, DG Environment a námi byly e-maily. Takže vy jste také překvapen, že nebyl ani jeden mail, který by přišel do tohoto výboru? Druhá věc. Um, vy říkáte, že mm, testovací postup a právní situace v USA není tak odlišná, tak, tak velký rozdíl to zase není. I než tvrdí automobilový průmysl nebo někteří lobbysté, není to problém standardů. Eh, co se týče standardů, tak to víceméně je. Ehm, věci jsou podobné, ty DeFi device jsou stejné. Proč byl ten skandál objeven? Máme 300 tisíc dýzlových automobilů v autě, má miliony dýzlů v Evropě, oni to objeví a my ne. V čem je rozdíl? Rozdíl je v dozoru na tržním dozoru. EPA to nezjistili v těch svých testech, protože ten software, který pozná, že se auto používá za specifických testovacích podmínek, v USA je to environmentální orgán. V USA Není v tom rozdíl. Ten do, do, tržní dozor. Jako technik mohu říci, že tržní dozor má chránit e, zdraví a životní prostředí. Bylo by logičtější, aby to bylo DG Environment Enterprise. Vy, JRC, mělo kontrakt s DG Environment a najednou v roce 2007 DG Environment není kompatentní a přechází to na DG Enterprise. Proč? Mně se neptejte, proč nějaké portfolio bylo převedlo z jednoho DG na druhé. Já, nebyli jste překvapeni, že ekologické otázky již nebyly v kompetenci NV a přešly na industry? To je, to je v komisi. Vás to nepřekvapilo. Překvapilo, ale Mm, pokud pokračujeme v testech a mm, ve stejném, ve stejných podmínek, komise to není jedno DG. Tam je celá řada dalších aktérů. Kpens pro osobní vozidla v roce 2007. Proč jsme ztratili Eh, dva roky, 2011 a 2012. Platil automobilový průmysl. Všichni experti věděli, že to nemůže fungovat. Takže to bylo prostě jenom manipulovace, získávání času. A proč DG Enterprise, které tr- předsedal těm schůzám, netrvalo na tom, aby už to skončilo? Když se podíváme zpátky, jak se snadno kritizuje. Ale my jsme vyvíjeli novou technologii úplně a museli jsme hledat konsensus mezi experty. Ti mají vlastní názory, nebylo to snadné. My, JRC, jsme dělali mnoho testů, abychom um, hledali plusy a mínusy každé technologie. Takže poslední otázka. Kdo byl zodpovědný za testy v JRC? kdo byl protějšek v DG Enterprise. My potřebujeme nějaké e-maily. Měli bychom nějaké dostat. Byly tam dva aktéři z mé strany. Martin Weiss, Bill Bonnell. To jsou dvě osoby mm, no, RD test, RDC testy. Na druhé straně to byl Stanier. To víte lépe než já. Můžeme si to ověřit. Poslední otázka, paní Evy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Rád bych položila otázku, která se týká společného jízdního cyklu Artemis. Již několikrát jsem tuto záležitost uváděla, ale ráda, ráda to znovu zopakuji. Když byla vytvořena definice pro nařízení 750, tak bylo jasné, že jízdní cyklus dává výsledky, které ve skutečném světě vůbec nejsou věrohodné. Mám tím na mysli rok 2007. A za veškerá ta léta byla předloženy různé návrhy na řešení, která nakonec vedla k tomu řešení, které bylo zvoleno. Vždy se opakovali, že je velice obtížné eh, dovést postup RDE do tak dobrého stavu, aby e, do, vydával spolehlivé výsledky. Proč tedy za veškerá ta léta jste nezvažovali jít cestou jiného způsobu testování? Mám tím právě na mysli společný jízdní cyklus Artemis, který e, používají dokonce samotní výrobci aut. Tak, aby si mohli otestovat svá vlastní auta a, dos- a mít k dispozici skutečně spolehlivé výsledky. Vždy se říkalo, že to není reprodukovatelné, ale momentálně ani o PEMS nemůžeme říct, že bychom měli skutečnou reprodukovatelnost výsledků. Proč jste se tedy nerozhodli používat jízdní cyklus Artemis? Pokusme se tady nevytvářet zmatky. PEMS je doplnění eh, řídícího cyklu. Potřebujeme eh, obojí. I kdybychom chtěli vyvinout eh, cyklus, tak potřebujeme PEMS na emise mimo ten cyklus. Pokud bychom se eh, rozhodli pro Artemis, tak bychom vůbec nezískali čas, protože eh, to byl eh, velice dynamický cyklus, možná příliš dynamický, který nebyl proveditelný. Bylo potřeba provést nejprve screening ohledně možností, ohledně proveditelnosti a to by trvalo nejméně dva roky, což je přesně ten čas, který byl potřeba na nový celosvětový testový cyklus. A ten je ještě mnohem lepší, Protože například Artemis začíná s daty z Francie, Itálie a Řecka. Zatímco nový testový cyklus má eh, data odkudkoliv, z celého světa. Tady jsme eh, byli velice inovativní a eh, Vytvořili jsme eh, dynamický test. Nezískali bychom žádný čas, kdybychom se rozhodli pro Artemis. Přestože Artemis byl dynamický cyklus, ale byl vyvinut pro úplně jiný účel eh, pro emisní faktory a tak dále, nikoli pro homologační testy. Takže podle mého názoru eh, úsilí na vývoj eh, rámce OSN pro dynamické testy bylo správnou volbou, protože to se zakládá na reálných datech z celého světa a RDE, eh, znovu říkám, eh, je velice důležitý krok správným směrem. Takže já jsem zcela přesvědčen o tom, že Evropa se rozhodla správně. A jestli jsme ho mohli učinit před rokem nebo o rok později, tak systém máme, jaký máme, jak už jsem říkal. Musíme eh, hledat koncensus i na technické úrovni. Děkuji za vaši odpověď. Ale ještě jednou zpět k upřesnění. Navzdory skutečnosti, že docházelo, máte zjevné technické chyby s realizací testů, se mi přesto přeze zdá, že ty dva roky, o kterých jste hovořil, že i to málo, co jste tím mohli získat, tedy, a tím mám na mysli životy lidí, které mohly být takto zachráněny, nebo víme, kolik tisíců lidí každý rok předčasně umírá, neboť kvalita ovzduší právě v důsledku emisí NOx není taková, jaká by měla být. Proto si myslím, že během veškerých těch let jste mohli se pokusit o to, a určitě by se to vyplatilo, eh, podívat se na nějaké alternativy paralelně k tomu, že jste tedy rozvíjeli EDR. Děkuji. Eh, řeknu, to není otázky. Eh, problém nebyl testovací cyklus. Potřebovali jsme dynamický test, dynamičtější, ovšem problém byl emise mimo cyklus. A ty jsme schopni zachytit právě pomocí RDE a pouze pomocí RDE a proto jsme se soustředili na RDE. Dynamický testovací cyklus je jistě zlepšení, ale nikde by nevyřešil problémy emisí mimo cyklus. A proto si myslím, že jsme přijali dobré rozhodnutí, když jsme se rozhodli, že se soustředíme na RDE a pak v rámci e, Spojených národů budeme vyvíjet nějaký nový dynamický test paní Evy. Já mám ovšem pocit, že i v Itálii byl u té odpovědající studie použit právě test Artemis, eh, cyklus Artemis. A dospělo se k výsledku, že emise byly trojnásobně až pětinásobně vyšší, než by byly, měly, bývaly být. Tedy Spolehlivost testovacího cyklu tady prostě ještě velký prostor k vylepšování. Odpověď ne. E, to by k ničemu nevedlo. Tady bychom pak měli dva, dvě různá řešení Artemis pro Evropu a pak ten celosvětový dynamický test. Já skutečně si stojím za tím, že ten, že ten přístup, který jsme zvedli, mi je lepší. PEMS a demonické pro všechny a jinak nic dalšího. Děkuji, tím jsme na konci obou dnešních slyšení. Eh, pane Desanty, děkuji vám, děkuji všem z JRC, kdo sem dnes přišli, za vaše odpovědi a za vaše prohlášení. A eh, jak jsem říkala, eh, patrně proběhne ještě nějaké zaslání extra písemných otázek do 7. prosince. Ale pokud e-maily dorazí později, tak se postaráme o určitou flexibilitu tohoto termínu že naléhám také na přítomné zástupce komise, aby nám pomohli získat ty e-maily co nejrychleji. Příští eh, zasedání, vážení kolegové, bude 5. prosince příští pondělí. Přeji vám šťastnou cestu domů a hezký víkend.